debaty eh, poprvé, protože zcela přirozeně to bylo velmi eh, těžké pro Iry vnímat odchod eh, Velké Británie vzhledem k velmi úzkým vztahům. Byl bych tady raději hovořil za jiných okolností, ale myslím si, že je tedy dobré, že moje první vystoupení je o Brexitu, proto jsem se také o mandát ucházel a také jeden z důvodů proč jsem tady v takto obtížných okolnostech se tedy eh, se tady vyjadřuji? Jsme tedy ve velmi citlivé fázi, která nemá žádný eh, precedent v historii, kdy se vlastně bývalí obchodní partneři snaží vyjednat něco jiného a představitelé britské vlády vyjadřují údiv nad tím, že se EU snaží využít v těch některé páky v obchodních jednáních, protože protože eh, Británie je architektem toho systému, ale také z toho systému měla výhody. Proto vás vyzývám, pane Barniere, abyste hovořil o eh, Británii jako o partnerovi v obchodu a neuvažoval o tom, že je potřeba potrestat eh, Británii. Děkuji. Děkuji. Děkuji a dalším uh, řečníkem je pan Vilimský Ide. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Chci využít tuto příležitost po té, co tady poprvé naši britští kolegové nejsou mezi námi. Já bych chtěl využít tu příležitost a popřát Velké Británii vše nejlepší k její nově zvolené nezávislosti, že tedy rozhodnutí o Velké Británii již nepadají v Bruselu, ale v Londýně. To Eh, se možná někomu líbí, někomu se to líbit nemusí, ale skutečnost je, že se to odehrálo na základě demokratického většinového rozhodnutí a stále tady byly velké dlouhé posuny, snahy vlastně Brity donutit k tomu, aby zůstali v Evropské unii, ale nakonec volby do britského parlamentu jasně ukázaly, že toto britské většinové rozhodnutí je neotřesitelné. Není to bude na vás, na Evropské unii, jak vlastně bude zacházet s Brity, když jsou nyní nezávislí, za to bude přátelským způsobem a flexibilně, nebo zase budete snažit i nadále trýznit Brity vašimi regulačními eh, tlaky, které jsou obrovské a zda je doženete vlastně k užším vztahům s Američany a to bude vlastně mít negativní dopad na Evropu, na naše pracovní místa a zde, takže já si myslím, že by bylo vhodné s Brity jednat nyní velice přátelsky a velice flexibilně. Děkuji, děkuji. Nyní pan Ferreira. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ten rámec budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii bude nutně záviset na povaze těch sil, které máme. Co máme na jedné straně? Obě dvě jsou síly, které se opírají o liberalizaci a merkantilizaci veřejných služeb, který útačí na zásadní funkce státu, které omezení zásahy státu do ekonomiky, které eh, mají deregulaci sociální, pracovně právní. To je velice taková nebezpečná, snižující se spirála. A ta, pak je tady ta agresivní zahraniční politika. My jsme naprosto proti takovéto politice. A na druhou stranu, eh, ne, pro, proto eh, samozřejmě tady máme navzdory všemu dobré vztahy vztahy s Velkou Británií, vzdělávání, kultura, ne pouze ekonomické. Takže když budeme mít dobrou spolupráci, která bude respektovat svrchovanost obou stran a respektovat práva lidí, tak si myslím, že to bude dobré, bude to ku prospěchu našich národů, ale nesmíme jít tou cestou konkurence, která dovoluje kapitálu, aby se obohacoval na úkor národů. My tedy musíme mít dobré vztahy s Spojeným královstvím, ale není možné, aby vlastně Evropská unie vyjednávala tak, jako vždy, protože vždy vyjednávala, víme, v čí prospěch a víme, čí zájmy chránila. Děkuji. Pan Murešan. Nyní pan Muresan. Pane Barnie, prosím vás, abyste pracoval stejným způsobem jako dosud, dosud a směřoval k zachování jednoty. Kolegové, buďme si vědomi toho, že Brexit eh, rozdělil na mnoho let britskou společnost, rozdělil politické strany, eh, britskou vládu a bylo potřeba dvou předčasných voleb. Mezitím v Evropském parlamentu jsme naplnili naší úlohu profesionální profesionálně a chtěl bych kolegům za to poděkovat, protože jsme měli jednotu a schodu. Co potřebujeme, čeho potřebujeme dosáhnout? Musíme hájit práva eh, občanů, studentů, zemědělců, výzkumníků o tom, jaké budou budoucí vztahy. Cílem musí být co nejužší vztah, ale nástroje, eh, nástrojem jsou, je vztah založený na jasných pravidlech. Je potřeba respektovat ta pravidla a výstup musí být takový, aby byl v souladu s mandátem Evropského parlamentu Teprve poté to můžeme schválit. Děkuji a nyní je na řadě pan Incír za SAD. Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, Brexit je smutnou kapitolou v evropských dějinách. Potřebujeme více a nikoliv méně spolupráce a potom potřebujeme více stability a svobody na našem kontinentu kontinentu, který byl zmítán mnoha konflikty a válkami. Nyní nacionalistické síly ve Velké Británii dosáhly toho, o čem snili. Ale je důležité, abychom dosáhli vyjednání dobré dohody a musíme se zasazovat o zachování výdobytku vnitřního trhu, musíme chránit evropský prá, evropská práva a musíme také eh, dodržet eh, klimatické normy. E, Lži, které se tady rozšiřovaly ze Spojeného království, už způsobily mnoho škod a my se musíme zasadit o dobrou dohodu a zasazovat se o to, co vyžadujeme e, především. A mladým lidem ve Velké Británii bych chtěl říci, nevzdávejte to. Existují mnozí, kteří hledí do budoucnosti a domnívám se, že naše cesty se mohou opět setkat. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Infeld. Eh, slyšeli jsme silná slova o level playing field a nesnižování evropských standardů, zejména v oblasti eh, bezpečnosti potravy na životního prostředí, ale doufám, že vyjednávací tým bude stejně, eh, stejně přísný, pokud jde o ochranu údajů. Já vidím, že komise chce přijmout rozhodnutí o adekvátnosti, třeba, že vůbec není jasné, zda je třeba je možno důvěřovat Eh, Británii, pokud jde o naše údaje, protože vím, že nedávno proběhl skandál přístupu Británie k Schengen databázi. databáze. Budoucí vztahy by se měly opírat o to, čeho bylo již dosaženo dosud, zejména v oblasti občanů, práv občanů. Je potřeba, aby komise zajistila, že 3,5 milionu eh, občanů EU eh, e v Británii a 1,5 Britů v EU, e či jejich práva budou zajištěna nejenom na papíře, papíře, ale také v praxi. Děkuji. Děkuji a dalším je pan eh, Buchajt za ID. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Zde v plenárním sále jsem vnímám jako zástupce skupiny, která chce eh, vlastně nahánět strach a vyvolávat tady nějaké neodůvodněné emoce. My jsme ale neřekli nic eh, k tomu, že tady budou problémy s léky či s potravinami ve Velké Británii po Brexitu. Ani jsme říkali eh, nic o tom dopravním chaosu na hranicích. To jsme neříkali, říkají to. Tady tyto strachy tady vyvolávali zástupci té takzvané eh, občanské, toho občanského středu politického. Já si myslím, že bychom měli zejména uznat ten demokratický proces ve Velké Británii. Prosím, akceptujte Velkou Británii jakožto partnera na stejné úrovni, jakožto partnera pro vyjednávání a vnímejte možnost vyjednávání té nové dohody jako možnosti nějakého nového startu, i možnosti překonat problémy a vytvořit dobrý nový start pro vztahy mezi touto stranou a druhou stranou Lamaňského průlivu. Děkuji, děkuji pan Belami. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Víme velice dobře, že vztahy, které budou nastoleny mezi našimi zeměmi v EU a Spojeném královstvím, budou rozhodující v mnoha odvětvích. Celá řada významných věcí už tu zazněla, Abych se chtěl vrátit k základnímu, k důležitému bodu, a to je rybolov. My víme, že rybolov v diskusi Spojeného království hrál centrální roli při rozhodování o Brexitu. A dnes můžeme mnoho ztratit. Máli být rybovo, Librov oddělený od obecných vyjednávání, s Brity. A já musím říct, že jsem šťastný ten, že díky energické práci Michele Barniera mohlo být rybolov zapojen do těchto obecných vyjednávání. A když se nám nepodaří dospět o dohodě v rybolovu, může to znamenat velkou katastrofu i ekologickou a my potřebujeme společnou politiku rybolovu, abychom chránili druhy. A tento aspekt je zcela zásadní pro budoucnost našich zemí. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát a nyní hovoří paní poslankyně Šaldemoze. Děkuji mnohokrát je třeba, abychom vyjednali ambiciozní obchodní dohodu eh, s, se spojeneckými stranami mezi EU a Spojeným královstvím. Cíl je jasný, ale také musíme být velice jasní v našich požadavcích vůči Britům. Nelze oslabit ekologickou ochranu, ochranu pracujících. Eh, jinými slovy, Musíme být naprosto jasní při konstatování, že potřebujeme spravedlivou hospodářskou soutěž a stejný playing field. Je v zájmu Evropské unie dosáhnout dohody a proto se nesmíme rozčilovat nad skutečností, že k Brexitu došlo a je třeba hledat řešení. Je třeba také, aby rybáři Evropské unie měli přístup do britských vod. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a dalším řečníkem je pan poslanec Rančel. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chorvatské předsednictví, vážené chorvatské předsednictví, vážený pane komisaři, vážený pan Barnier, tady máme takové dva aspekty, které tady ještě dostatečně nebyly podtrženy. Za prvé, a to je zásadní, v každé, z jakých okolností a jak budou, je tady zásadní otázka bezpečnosti. To by mělo být upraveno v rámci vztahu mezi EU a Velkou Británií. Vzpomeňme zejména na ty teroristické útoky, na to, jak vypadala policejní spolupráce mezi službami v Spojeném království a službami celé řady členských států. Vzpomeňme si na to, takto si lépe představíme, že je důležité, aby bezpečnost byla vyřešena v rámci naší dohody. Dále je důležité, abychom mohli tu dohodu rozšířit také na oblast obrany a na některé oblasti zahraniční politiky. Podívejme se na to, jak vypadá otázka například Iránu. Tady vidíme, že Spojené království je se mnohem blíží vizi Evropské unie než jiným vizím. Proto je důležité, abychom spolupracovali jak v oblasti bezpečnosti a e, spolupráce v trestních věcech, tak v oblasti obrany a zahraniční politiky. Děkuji a nyní paní Aguilera. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane Barniere. Byl jste vynikajícím vyjednavačem během celého procesu a jsem si jistá, že nás dovedete k výborné dohodě. V prvním místě potřebujeme, aby k dohodě došlo. Jak řekl můj kolega Juan Fernando, potřebujeme dohodu, aby abychom zabránili nepříjemnostem. Potřebujeme, aby tato dohoda byla ambiciozní se Spojeným královstvím a která bude velice dobře hájit a reprezentovat také potravinářský a zemědělský sektor s jejich respektivními normami. Jeden z aspektů vyjednávacího mandátu byl už zmíněn a to je rybolov. Velice dobře víte, jaké téma to je, protože jste kdysi byl ministrem rybolovu za Francii a proto pak, když máme dojít dohodě k prvnímu červenci, je třeba podívat se na to, zda můžeme skutečně tady hovořit o rybolovných kvotách a e, jako poslední bod je třeba zachovat práva Španělska ve vyjednávání o Gibraltaru. Je to významné nejenom pro naši zemi, ale i pro Evropskou unii. Děkuji mnohokrát a teď má slovo pan Niedermayer. Thank you very much, madam. Děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych rád poděkoval komisi a panu Barnierovi za vynikající práce a také týmu, děkuji také týmu za přípravu usnesení. To usnesení je velmi kvalitní, takže i ta rozprava je e, kvalitní a všechno již bylo řečeno. E, to, co je svobodné, musí být také e, férové, spravedlivé a zprávy jdou povinnosti. To jsou dvě zásady na jejich základě můžeme dosáhnout velmi všestrané a dobré dohody. Můžeme, ale není to velmi eh, pravděpodobné. Jsou tady eh, dvě omezení, jednak nepřekonačitelné hranice a jednak příliš málo času. Měli bychom se však snažit o eh, to nejdokonalejší a to na základě dvou zásad. Nesmíme se vzdát našich základních principů, ty jsou pro nás klíčové a druhá zásada je že tady je omezený čas, musíme být rychlí a flexibilní, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Děkuji. Nyní pan Danielson za minu- na jednu minutu. Děku- děkuji je žádat, žádoucí, abychom se řídili jasnými zásadami. Při vyjednávání musíme vyjednávat jako Unie, nesmíme jednat bilaterálně. A za druhé, každá míra přístupu na náš volný společný trh musí eh, být doprovázena příslušnými požadavky, které musí být splněny. Musí tady být hospodářská soutěž, která je založena na rovných podmínkách, včetně právních a sociálních. Oblast dopravy je je určitým příkladem. Tady je eh, potřeba zajistit provoz a dopravu, fungující dopravu mezi oběma aktéry a pokud nebude dohodu, nebyla by ani doprava, to by bylo katastrofální pro obě strany, ale zároveň je třeba ve patrnosti, že Británie již není členem a nemohou tedy mít všechny výhody, které eh, plynou z kapitáže, kabotáže a eh, my zároveň je potřeba dodržovat evropská pravidla. Děkuji. Děkuji a pan Peters za PPA. Nová asociační dohoda s Británií eh, je, eh, je, eh, má být podle Britů vyjednávána za, vyjednána za 8 měsíců, jinak tedy nastane tvrdý Brexit a to ohrozí pracovní místa 4 tisíce v Belgii. Je třeba dokončit tuto do, dohodu před 1. lednem 2021 zároveň se to jeví jako e, nemožné, aby to byla skutečně všestraná dohoda. A proto je třeba jít cestou priorit jednak rybolovných, přístup do britských vod, potom e, rovné podmínky v oblasti obchodu. Farmaceutický průmysl musí mít určité pojistky a ujištění a musí tady být dohoda e, v oblasti spolupráce v justiční a v oblasti bezpečnosti. Británie Británie bude vždy blízkým partnerem. Eh, Pouze Chci říci něco ke vztazích Evropské unie a Spojeným královstvím a sice k rybolovu. Jedná se o reciproční přístup do vzájemných vod. Stejně eh, o tom ví pan Michel Barnier. Je naprosto nezbytné, aby evropští rybáři mohli mít přístup k vodám Spojeného království. Eh, jsou velice významné rybolovné oblasti, protože se týkají mnoha rybářů, jejich život na tom závisí. Eh, máme tady produkty, eh, které také mm, jsou významné pro britské rybáře a proto tady máme reciproční zájem. Je třeba, aby v dohodách došlo skutečně k závazným bodům, aby došlo k dohodě, která umožní přístup k britským vodám, aby skutečně mohla být provedena a naplněna dohoda o volném obchodu. Je třeba, aby v usnesení tato závaznost o rybolovu byla zachována. Děkuji vám mnohokrát. A nyní přistupujeme eh, ke Catch the Eye. Mm, Přihlásil se 11 poslanců, nyní uzavírám seznam zájemců Můžeme dát všem slovo. Jako první má slovo pan López Aquilar. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, je třeba zabránit Brexitu bez dohody. A nyní potřebujeme 11 měsíců, ale máme tady také velmi eh, stresující požadavky a výzvu. Je třeba, abychom hájili kritérium jednoty, ale také vzájemnost eh, protože Spojené království nikdy nebylo členem Schengenu, ale nyní je vlastně úplně mimo a proto je třeba zabránit tomu, aby tam vznikl daňový rád před našimi branami. Podívejme se, co se děje v Gibraltaru, kde se vyměňuje pašované zboží, který se stal daňovým rájem. Je třeba dosáhnout takové dohody, které umožní a zachování volného pohybu občanů i všech dá dalších služeb a produktů, ale je třeba také společně dosáhnout dohody o ochraně osobních údajů, ale i v rámci šengenského prostoru eh, těch dat, která jsou tam nazbíraná. A tady jako předseda výboru Libe chci trvat na tomto bodu. Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem či řečnicí je paní Megines paní předsedající Děkuji, paní předsedající. Pan, pane Barnie, hodiny běží a jak víme, tři roky to trvalo vyjednat jenom smlouvu o odchodu a tam vlastně jsou tři klíčové body. Za deset měsíců musíme tedy dosáhnout mnohem více a musíme být e, dbát na detaily. Je potřeba level playing field, dobré vztahy z Británii, takže vám přeji hodně úspěchů. E, kolegové vědí, že proběhly e, v Irsku volby a vznikne nová vláda. Doufáme, že tata eh, vláda hm, vznikne rychle, protože je potřeba pracovat. Doufám také, že budou navazovat na práci eh, eh, Eh, práci eh, stávající eh, vlády, která pomohla spolupracovat s, mm, spolupráci s Evropskou unii, zejména v oblasti irského protokolu. Za deset měsíců se toho mnoho nestihne a my budeme za vedení Davida McAllistera sledovat vaše vyjednávání. Děkuji. Děkuji a nyní za Eh, GUE, prosím já jsem slyšel, že bychom neměli umožnit, aby se Británie stala da daňovým rájem. Subsaharská Afrika uh, ztrácí uh, spoustu na kapitálu, který odchází na rozdíl od toho, co získává v investicích. Vše jde legálně i nelegálně přes eh, britské uh, banky. Je to daňový ráj a má celou síť partnerů a já tedy nerozumím tomuto uvažování. A pokud jde o e, obchod a rovný obchod, jaké jsou výhody volného obchodu, e, e, nerovný obchod zabíjí farmáře původní obyvatelstvo v různých oblastech celé naší země kole. Kdy toto skončí? Brexit by měl být příležitostí vytvořit systém, kdy se bude jednat a fungovat lokálně a není ničit planeta a lidé na planetě. Děkuji. Děkuji, pan Negresku. Na președinte, avem nevoie de un parteneriat cuprinzător cu Marea Britanie. Děkuji. Eh, Naším zájmem je, abychom měli komplexní partnerství s Velkou Británií, ale je to také zájem nejenom nás, ale také Spojeného království samotného. Potřebujeme samozřejmě dobře vyřešit veškeré aspekty, ochranu údajů, ochranu souzemí, ochranu inovací, obchodní výměny, evropské normy. Vše toto musí být zohledněno. Zároveň potřebujeme partnerství, které bude mít ale další nové dimenze, bezpečnost, obrana, ochrana práv evropských občanů, kteří žijí ve Spojeném království. A proč by například Spojené království nemohly nadále se účastnit některých evropských eh, programů, pokud si bude to takto přát? Já jsem mm, přesvědčen o tom, že pan Barně, jakožto vyjednávat, je naprosto vhodnou osobou, která se dobře chopí tohoto úkolu a rychle tedy vyřeší naše budoucí vztahy, tak abychom měli dobré strategické partnerství. Děkuji, děkuji. A nyní pan Tomák. Mikrofon? Yes, thank you. Mikrofon, prosím. Děkuji, paní předsedající. E situace, ne, kterou nyní máme, tuto situaci jsme nechtěli. Nechtěli jsme, aby Spojené království opustilo Evropskou unii, ale bohužel tato situace nastala a my ji musíme nějakým způsobem řešit. Tady je důležité odmítnout veškerou podmíněnost, to by bylo ne, která by byla pro nás nepřijatelná, veškeré podmínky, které by nebyly vhodné. Měli bychom vždy mít na mysli tři základní prvky. Za prvé, ne všichni ve Velké Británii si přáli, aby Velká Británie odešla pak musíme mít na paměti, že Velké Británie je 3,5 milionů občanů Evropské unie a zároveň v Evropské unii je 1,5 milionů britských občanů. Musíme všechny chránit. Důležité je také, abychom možná eh, s Velkými Británií jednali tak, že se možná někdy vrátí k nám opětovně. Děkuji. Další řečník. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. V Polsku to vidíme tak, že tento brexitový oheň musíme nyní společně uhasit a musíme táhnout za jeden konec provazu. Já bych se chtěl pana Barniera zeptat na jednu věc. Brexitu nedošlo proto, aby zůstalo všechno stejné. Zcela jistě budeme mít co dočinění eh, s konkurující oblastí. Ale jedním z hlavních požadavků a potřeb Evropanů je bezpečnost. A proto se vás chci zeptat, zda byste nám mohl říct něco bližšího k oblasti bezpečnosti, zejména k té vnitřní bezpečnosti, ale i k vnější. Eh, nevidíte tady pro nás velké nebezpečí? Děkuji mnohokrát. A další řečnicí je další Irsko vždy mělo velmi blízko Irsko vždy mělo velmi blízké vztahy s Británií a tyto vztahy budou nadále pokračovat a je to v našem vzájemném zájmu. Paní van der Leyen hovořila o pravidlech, která by zajistila rovné podmínky v obchodu, ale je to otázka rovných podmínek pro koho? Pokud ty podmínky dávají přednost velkým eh, korporacím, velkým farmaceutickým firmám, obraným eh, zbrojařským firmám, to byl důvod, pro eh, Brexit eh, a proto také vlastně dopadly ty volby, jak dopadly pro eh, stávajícího premiéra. Já vám přeji v Irsku, já vám přeji hodně úspěchů v tom vyjednávání, čeká vás toho hodně, nejenom v oblasti zdravotních profesí, je to potřeba řešit interinstitucionálně, je tady problém dat a porušení ze strany Velké Británie a je rozhodně přitom třeba zachovat eh, smlouvu velkopáteční. Děkuji. A nyní prosím, pan Dali. Ne, pan Jordanovič, EPP. EPP. Uvažujeme, gospodin Барние, госпожо předsedatel, Vážený eh, pane Barnier, paní eh, předsedkyně eh, mezi Evropské unie a Spojeném království, pravděpodobně budeme mít problémy. Už vidíme, že budou existovat ve vyjednávání dohody o volném obchodu ale eh, tyto záležitosti a problémy by neměly mít dopad na naši společnou obranou a bezpečnostní politiku. Tady musíme posílit naši spolupráci s NATO. To je jediná záruka pro Evropany i pro globální bezpečnost v současném okamžiku. Musíme být schopni koordinovat vztah se Spojeným královstvím v oblasti zahraniční politiky. Mám tím na mysli zejména eh, situace, kdy dojde ke vzniku konfliktů nebo přírodních katastrof. Podívejme se na terorismus, na otázku politiky v Rusku, eh, v Iránu. A Vidíme, že tady existují možnosti pro lepší spolupráci mezi EU, Spojeným královstvím i Spojenými státy. Děkuji mnohokrát. Další, prosím. Köszönöm szépen. Uh, já bych se sa chcel naozaj zastavit nad tím, ako by mali vyzerať. Já bych eh, se chtěl zmínit o tom, jak by měly budoucí vztahy s Británií vypadat. Musíme se skutečně snažit o nejvyšší, nejlepší možnou úroveň vztahu, aby byla eh, víc, než je jenom nějaká jednoduchá smlouva o volném obchodu. Je potřeba během vyjednávání si zachovat důvěryhodnost a partnerskou, abychom se vzájemně na sebe mohli eh, spolehnout a nebojovat o různé priority ty Potřebujeme rovnou eh, soutěž, žádný dumping, obchod bez eh, překážek, ale zároveň Velká Británie nemůže eh, aplikovat veřejnou podporu, nemůže uvolnit, nemůže ustoupit ze svých norem v oblasti životního prostředí a klimatických změn. Je třeba také zajistit dobrou úroveň práv našich občanů, kteří tam studují, pracují nebo obchodují, je třeba jim nabídnout jistotu dobrého života, který měli dosud. Děkuji. Děkuji a tím jsme došli do konce našeho, naší rozpravy a nyní dávám slovo panu Barnierovi za komisi. Děkuji, paní předsedkyně vážení poslanci, eh, vážená paní ministrině, u příležitosti našich eh, posledních jednání v Bruselu Ursula von der Leyen Vy jste říkali, tady to zaznělo velice eh, dojemným způsobem, že to vlastně už nemůžete tady vidět své britské kolegy, kteří opouštějí Eh, parlament kvůli Brexitu. Já bych tady využil té příležitosti a pozdravil ty nové kolegy, kteří se přidali mezi nás. Rád bych začal tím, že bych vám poděkoval za vaši důvěru, eh, která skutečně mě dojala, ale která mě také naplňuje velkou odvahu. Měl celý tým vyjednávací Evropské komise, což je váš vyjednávací tým také. Děkuji také za obsah vašeho usnesení, které jasně ukazuje ty zásady, kterých se budeme držet, naše hodnoty, naše postoje. Váš vědnavač má potřebu a bude mít potřebu v příští době toho odhodlání, které je ve vašem usnesení a to mě bude vést během těch vyjednávání, která nebudou jednoduchá. A paní McGuinness řekla, že hodiny tikají a já bych rád připomněl, že ten, ta přechodná doba, to přechodné období, které je, je vlastně zakotveno v té dohodě o výstupu, je omezená, ale může mít prodloužena o rok či dva pomocí společné dohody. Pokud nebude prodloužena, jak to zatím chápeme, tak to bude znamenat, že Spojené království 31.12. tento rok opustí vnitřní trh a celní unii. Je to jejich volba, je to eh, volba, kterou si zvolil britský premiér, ne my. Je třeba, aby si to každý uvědomil, že je to takto tedy omezené a takto si to tedy zvolil britský premiér, ovšem bude to mít své důsledky. A prostě ty důsledky bude muset, budou muset obě dvě strany přijmout. To časové umazení, my jsme s ním nepřišli během vyjednávání. My jsme to takto nechtěli. Rád bych podotkl ještě jednu věc. My tady nejsme v kontextu běžného obchodního vyjednávání, běžného vyjednávání obchodní dohody. Když vyjednáváme s Kanadou nebo s Japonskem, tak se snažíme se jim přiblížit. Snažíme se o konvergenci. E, někdo se může domnívat, že ta konvergence není dostatečná, ale my se tam přibližujeme, dostáváme se tam. A pokud e, pak se nám nepodaří uzavřít dohodu s takovýmito zeměmi, tak si prostě vyhradíme více času pro ta vyjednávání. O rok, o dva roky, s Kanadou to trvalo sedm let a snažíme se prostě vyjednávat, vyjednávat a dospět potom k dohodě. A to je pak ten statut quo pro obě dvě ty strany. Ovšem v tomto konkrétním případě, ve kterém se nyní nacházíme, to není status quo. Pokud prostě se nám do 31. nepodaří mít dohodu o obchodu, to nebude status quo, ve kterém se trváme, jako je to s jinými zeměmi, neboť nyní Britové si tedy zvolili, že ne později, ale přímo 31.12. opustí celní unii a opustí vnitřní trh. Byla to jejich volba a pokud nebude dohoda, tak oni se vrací do rámce BTO. Bude to znamenat, že budeme kontrolovat veškeré produkty, které budou přicházet z Velké Británie, stejně tak jako kontrolujeme veškeré produkty z ostatních třetí zemí, které přicházejí na náš vnitřní trh. Důvod je eh, to, že chceme chránit naše podniky a naše spotřebitele. Tedy my tak to budeme postupovat, pokud to bude nutné, pokud vyjednávání ztroskotají, pokud nebude dohoda, tak budeme mít cla a kvóty na veškeré britské produkty. To tedy budou důsledky situace, pokud nebudeme mít v takto eh, vlastně striktním časovém omezení tu dohodu a jak ještě jednou říkám, takto si to zvolil britský premiér. My se budeme snažit samozřejmě mít silné vztahy, které budou na výši našich společných dějinami. Na ty naši společnou minulost nezapomínáme, znamená, eh, nezapomínáme na solidaritu Velké Británie v těch nejhorších chvílích minulého století. A Filip Lambert to také říkal, je to logické, že chceme úzké vztahy, protože je to logické z důvodu zeměpisného. Je to pro nás důležité nejenom pro naše ekonomické zájmy, ale tak z hlediska bezpečnosti a klimatických výzev. Ale musíme mít také náročnou a inteligentní spolupráci a vztahy. Lucidní vztahy, když tady někde nasloucháme některým britským projevům v dnešní době, tady eh, zdá se, že je možné, že eh, se vydají cestou eh, možná jiných vztahů, jiné regulace mezi našimi vztahy našich dvou stran. My, jak říkám, chceme mít dobré vztahy, ale bude to, chceme mít zároveň náročné vztahy a právě to řekla Ursula von der Leyen, naše předsedkyně. Nám jde o to, aby to, co máme nyní v mandátu, hmm, co se nyní diskutuje na radě. A já doufám, že to bude 25. února eh, schváleno v konečné podobě. Ta vyjednávání, a tady se vracím k slovům Berio Andruva, eh, my musíme vyjednávat tak, aby náš partner dobře chápal, já to říkám velmi klidně a velmi odhodlaně, že otevření našeho trhu, přístup k údajům, Paní Intvel, tady se vracím k vám. Odpovídám, paní Invert, na vaši otázku. Ekvivalence pro finanční služby. O tom hovořila Danuta Hybnerová. Opakuji, otevření našich trhů, přístup k údajům, ekvivalence pro finanční služby, říkám to v plurálu, toto vše bude přiměřené těm závazkům, které oni na sebe vzemou, a to budou závazky respektování rovných podmínek, ochrana občanů v oblastích určitých i regulace a přidám k tomu ještě finanční stabilitu našeho kontinentu a eurozóny. Stručně odpovím na některé přesné eh, o, o otázky. Pan Gerd Buržová tady před chvílí nadnesl otázku spolupráce zejména v Severním moři a spolupráce energetické. Eh, tady pane Buržoa, si přejeme mít spolupráci se Spojeným královstvím v tomto regionu Severního moře, které se bude, která se bude týkat právě energetických otázek. Rozumě to máme v našem návrhu vyjednávacího mandátu. Ale Brexit bude mít mechanické a logické důsledky. Už nebudou v Evropské unii. To znamená, že musíme provést revizi našeho rámce pro spolupráci. Je to logické. Spojené království nechtělo už tedy se účastnit Evropské unie, je to jejich vorba a proto tady budeme muset, pane Boržova, nalézt nějaký jiný způsob spolupráce a budeme ho hledat. Paul Rangel pan López Aguilar a také pan Tranša, tady hovořili o bezpečnosti vnitřní a vnější. Ano, je to také v našem mandátu. Budeme tedy o tom vyjednávat, o vnitřní bezpečnosti, o spolupráci v oblasti vydávání, Europol, praní špinavých peněz, Prym, PNR, tady je celá řada různých témat kde budeme s Brity vyjednávat, samozřejmě údaje a bezpečnost občanů a dále. Mm, tady byla také nadnesena otázka vnější bezpečnosti, to je vlastně obrana a zahraniční politika. A Brexit by vlastně neměl mít důsledky na bilaterální spolupráci, kterou vaše země mají s Spojeným královstvím, já tady, tady hovořím o té bilaterální spolupráci konkrétních členských zemí EU s Spojeným královstvím. No to by Brexit neměl mít v podstatě žádné dopady. V našem vyjednávání půjde o spolupráci mezi Evropskou unii, zejména to bude o ty nové iniciativy v oblasti obrany a tedy Spojené království, pokud Spojené království bude mít zájem. My tedy budeme rozhodně chtít otevřít vyjednávání o těchto tématech. Ta politické prohlášení jasně říká, že se chce zaměřit na obranu a vnější bezpečnost. Potřebujeme text, který Eh, bude mít právní povahu a zakotví administrativní a politickou spolupráci. Například tady mám na mysli eh, tu obranou agenturu nebo boj proti kybernetickým útokům, spolupráci spravodajských služeb, také mám na mysli možnost pro Brity, aby se účastnili, pokud budou chtít, zahraničních operací Evropské unie, jak civilních, tak vojenských. A samozřejmě mám na mysli politickou spolupráci s eh, důležitou zemí, která je a zůstane členem Rady bezpečnosti OSM. O tom všem budeme diskutovat, ale je třeba, aby zájmy měly obě dvě strany. My jsme velice otevření eh, a budeme velice otevření v těch vyjednáváních aby se nám podařilo mít eh, společné řízení v oblasti bezpečnosti a stability našeho kontinentu. A samozřejmě jsme také ochotni hospodovat o dalších otázek. Paní Rentke tady hovořila o Erasmu. Ano, tady by bylo vhodné, abychom i nadále měli tuto univerzitní spolupráci, spolupráci v oblasti výzkumu, účast Británie eh, v evropských programech, pokud si to Británie bude přát. Takže je tady řada programů, samozřejmě i Erasmus, ale třeba abychom proto měli vhodný finanční a právní rámec, který bude jiný než ten dnešní. Danuta Hybnerová hovořila před chvílí o otázce finančních služeb. Ten vztah, který bychom měli mít se Spojeným královstvím v tomto ohledu. Na to, co máme v návrhu mandátu a to, co běžně děláme, když vyjednáváme dohody se třetími zeměmi, tady nebudou vlastní vyjednávání o finančních služeb ale samozřejmě musíme mít eh, odpovídající vztah eh, se Spojeným královstvím, kteří dobře zohlední důležitost Londýna a jeho city v oblasti financí. Takže Danuta o tom také hovořila. Musíme použít ten nástroj, který máme, té ekvivalence adekvátnost a rozhodnutí o adekvátnosti. My o tom nebudeme vyjednávat se Spojeným královstvím. My budeme ověřovat koherenci a pokud to bude možné, tak dáme ekvivalenci pro ten či onen sektor finančního průmyslu. Takto jsme postupovali s Kanadou, se Spojenými státy, s Japonskem a to funguje. Tedy já nevím, proč by to nemělo fungovat i se Spojeným královstvím. Rád bych tady využil té příležitosti, abych se takto obrátil na určité eh, britské eh, zástupce a chci jim říct si, nemůžu, že se tady nemůžou dělat iluze. Nedostanou nějakou globální ekvivalenci pro celé finanční služby. Rozhodně ne, my nechceme, aby tady vznikla nějaká přílišná eh, příliš mnoho těch ekvivalencí. Ne, ne, ne, my si to ponecháme jako nástroj, který budeme používat a rozhodneme si, kde. A připomínám, že samozřejmě máme mnoho důvodů pro to, abychom se této oblasti věnovali. Budeme tady spolupracovat s panem místopředsedou Dobrovským, který odpovídá za unii kapitálových trhů a samozřejmě se to týká také bankovní unie. Co se týče rybolovu, pan Monto zmiňoval, pan Peters, paní Šaldemoz, pan Agil, paní Aguilera, mimo jiné, tedy o tom hovořili o těchto otázkách rybolovu. Já samozřejmě eh, mám k tomuto sektoru blízký vztah. A ten vzájemný přístup k územním vodám a k trhům, říkám tedy vzájemný přístup k vodám a k trhům, bude samozřejmě neoddělitelné součástí vyjednávání o té obchodní dohodě. Bude to v ní obsaženo a samozřejmě to bude také součástí vědnávání o rovných podmínkách. Dámy a pánové, vždy jsme respektovali, i když jsme ho litovali, respektovali jsme e, to rozhodnutí Evrops- Spojeného království v tom smyslu, že opustí Evropskou unii, respektujeme i premiéra Johnsona a on řekl, že když odchází z Evropské unie, tak neodchází z Evropy. Jsme tomu velice rádi. O co nyní jde? A je to otázka, na kterou zároveň ještě nemáme odpověď. Je to relativně závažná otázka. Spojené království eh, opouští Evropskou unii vnitřní trh a celní unii. Chce také opustit či se eh, náš ekonomický, sociální a regulační model, či se od něj vzdálit. A Británie ten model velice dobře zná, protože již 47 let s námi na tomto modelu spolupracovala. To je tedy otázka, na kterou očekáváme odpovědět. Jak, jak Mnoho se chtějí vzdálit od našeho sociálního, ekonomického a regulačního modelu. Rád bych podotkl, a říkám to velice jasně, klidně, je to na Spojeném království. Ti si musí nastavit úroveň ambicí našich budoucích vztahů. Oni si zvolí úroveň regulační koherence, oni si zvolí úroveň regulační konkurence. A odpověď na tu otázku, kterou si klademe, doufám, si Velká Británie dobře zváží. Na závěr takové tři stručné úvahy. Dámy a pánové, já jsem vám vždy říkal pravdu a budu takto postupovat i nadále. Brexit nebude business as usual postup jako obvykle. Budou změny ve všech oblastech. Někdy budou větší či dočasné, někdy budou definitivní. Brexit povede k tomu, že britské finanční služby už nebudou mít ty eh, finanční eh, pasy, nebude tedy vzájemné uznávání. 1. ledna příští rok, pokud nebude doboda, zavedeme kontroly na veškeré produkty, které přicházejí do vnitřního trhu, stejně tak jako kontrolujeme produkty ze všech třetí zemí na světě. Děláme to pro ochranu našich podniků a našich spotřebitelů. Nebude to situace business as usual. Samozřejmě se pokusíme se omezit ty dopady tím, že se budeme snažit eh, o dobrou dohodu. Dále bychom měli respektovat eh, dohodu o výstupu. My i naše, i druhá strana, britská strana. To není banalita. Eh, je to dohoda, která byla ratifikována britským parlamentem a vámi a je třeba ji implementovat. Já tady veřejně před vámi a před radou budu hovořit o tom, jakým způsobem se dohoda implementuje, zejména jak se implementuje protokol o Irsku, který zaručuje mír, který je tam vždy křehký. A já říkám, nebude to jednoduché. Stále jsou před námi ještě veškeré hypotézy i ta, že se nám nepodaří mít tu dohodu do 31.12. My budeme vést a vyjednávání s velkým respektem, s velkým klidem, nebude tam žádná agresivita, já tam vždy budu mít na očích tu perspektivu, i když to nebude jednoduché, že chceme mít dohodu s velkou zemí, která je s naší sousední zemí, je naším přítelem a velice se budu snažit zároveň hájit zájmy Evropské unie, občanů, podniků a zároveň hánit integritu našeho jednotného vnitřního trhu, o kterém se prostě nebude vyjednávat. A vážená paní předsedkyně, Eh, mohu vás ujistit jakožto parlament, že Evropská unie, váš vyjednavač, bude vždy ochutnávat vám naslouchat, s vámi spolupracovat, vás informovat. Já budu vždy vám k dispozici. Stejně tak, jak jsem byl během posledních tří let, když jsem spolupracovala s řídící skupinou pro Brexit, kterou vedl eh, pan Verhostat. A nyní budu tedy spolupracovat s vámi, s panem McAllisterem a s koordinační skupinou. Jsem naprosto vám k dispozici, jsem velice rád, tedy s vámi budu i nadále v plné důvěře spolupracovat. Und das Wort hat nun Děkuji mnohokrát a nyní dostává slovo na závěr zástupkyně rady. Prosím. Děkuji. Co? Eh, já jsem také připojuji ke slovům uvítání posl- nových poslanců v Evropském parlamentu. Vaším hlasováním o usnesení pro příští mandát o vyjednávání partnerství mezi EU a Spojeným královstvím budeme spolupracovat na završení eh, tohoto návrhu. Budeme pracovat na tom, aby tento návrh byl velice srozumitelný, založený na standardech a na rovných podmínkách. Návrh mandátu na poměrně dlouhá jistě vyjednávání, jak předpokládáme, eh, bude jistě mít zapotřebí ještě další diskuse pro určitá odvětví i v budoucích nastávajících letech je tady potřeba, abychom zůstali bdělí, co se děje implementace již dohody o Brexitu. Jedná se především o zachování dodržování práv občanů a e, i e, zachování těchto práv v vyjednávání o budoucích vztazí mezi EU a spojeným, Spojeném království. Nejedná se jenom o hospodářské partnerství. Tady je třeba, abychom chránili integritu vnitřního jednotného trhu. Proto budeme počítat s vaší spoluprací. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji vám, paní ministrině. Tím pádem ukončujeme jednání k tomto bodu. Byl podán návrh k usnesení a hlasování se bude konat zítra. A nyní bych vám ráda sdělila, že frakce SAD eh, podalo usnesení pro změnu jmenování ve výborech. To bude zveřejněno k protokolu k zápisy z tohoto zasedání a poté vstoupí v platnost. A nyní další bod pořadu jednání je společná rozprava k Větnamu. Jedná se tady o čtyři zprávy, eh, které eh, zpracoval pan kolega Buržo, kterému dávám slovo jako prvnímu na čtyři minuty. Honorable colleagues, Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové, vážený pane komisaři. Zítra eh, budeme hlasovat k smlouvě o volném obchodu mezi EU a Větnamem a také o smlouvě o ochraně e, investic. Jsou to první e, smlouvy o obchodu a ochraně investic, které jsou takzvané state of the art a které bude schvalovat tento nově zvolený parlament. A je to jedinečná příležitost, abychom e, vypíchli naší ambici stát se geopolitickým eh, aktérem a hráčem, ne jako eh, impérium, které ukládá svá pravidla, ale jako globální eh, moc, která hájí multilateralismus, bojuje proti protekcionismu a oslovuje partnery, mezi které právě patří Vietnam. Eh, je to na Evropské unii, aby podporovala obchod, který je založený na pravidlech a ukázala svým příkladem, že eh, obchod může napomáhat, že zbližuje lidi a zvyšuje celosvětově standardy, pokud jde o bezpečnost, pracovní podmínky, životní prostředí a lidská práva. Je to také otázka důvěryhodnosti. Je potřeba, abychom ukázali Větnamu a dalším budoucím obchodním partnerům, že Evropská unie je důvěryhodným partnerem, který plní své závazky, eh, že jsme schopni vyjednat, podepsat a uzavřít obchodní dohody tohoto typu. Eh, kolegové, 8 let po zahájení jednání s Větnamem tento, má tento parlament příležitost eh, k rozpravě o této vlastně nejvšestranější obchodní dohodě mezi Evropskou unii a zemí mm, středně příjmovou. Eh, eh, Větnamská smlouva a Větnam by vlastně vytvořil eh, nový standard pro eh, naše zapojení s, těmito, s tímto typem eh, ekonomik a zemí. Při těchto obchodních smlouvách je vždy důležité zdůraznit ekonomické hodnoty, které posílí prosperitu jak EU, tak Větnamu a zdůrazňovat, že to je velká příležitost pro exportéry a investory, protože že jejím cílem je odstranit 99 eh, celních tarifů do sedmi let, což povede k dalšímu obchodu v oběma směry. Eh, výsledkem eh, bude tedy velké množství, dále také mnoho nových pracovních příležitostí, dojde k navýšení mezinárodních standardů a odstranění eh, eh, neobchodních překážek a snížení snížení nákladů na, eh, pro firmy, včetně malých a středních podniků. Kolegové, Větnam je velmi prosperující ekonomikou, 9, 90 milionů spotřebitelů, narůstající střední třída a mladá dynamická pracovní síla. Eh, země je otevřená světu a plní moderní standardy. Také Větnam ještě před Kanadou přijal systém ICS, tedy řešení investičních eh, sporů, eh, a návrh na takové řešení sporů byl připraven tímto parlamentem. To znamená nezávislý senát, etický kodex, ochrana práva regulace a usnadněný přístup k soudu, malým a středním podnikům. Tato eh, smlouva dává nové příležitosti firmám, jak malým, tak eh, velkým a středním. Eh, Větnam je také bránou do celého regionu formace ASEAN a tato smlouva nabízí dlouhodobý cíl Eh, dlouhodobý cíl dostat se tomuto regionu eh, blíže, což je náš tedy eh, cíl i dále do budoucnosti. Smlouva je nástrojem, jak propagovat a chránit evropské standardy a hodnoty a Větnam se tady velmi jasně zavazuje k následujícímu. Ratifikace dvou klíčových úmluv eh, Mezinárodní organizace práce, eh, přijetí revidovaného zákonníku práce, zlepšení pracovních eh, podmínek a situace v oblasti lidských práv a provádění pařížské klimatické dohody z těchto důvodů eh, vznikne, nebo toto povede k větší prosperitě, kdy Evropská unie ponese odpovědnost za rozšiřování a nastavování standardů eh, celosvětově a bude také eh, na čele v oblasti otvírání obchodu ve světle narůstajících obchodních tenzí, protekcionismu a unilateralismu. Eh, doufám tedy, že získám souhlas tohoto parlamentu tak, abychom mohli umožnit eh, eh, volný a rovný obchod, který lidi, lidi bude více spojovat než rozdělovat. Děkuji mnohokrát. Ráda bych přivítala mezi námi pana komisaře Hogana, který ve jménu komise se teď ujme slova. President, uh, honorable members of the European Parliament. The free... Tato smlouva a smlouva o e, ochraně investic jsou, je nejambici, nejambicioznější ve směru k některým rozvojovým zemím. Tady jsou ty vazby již velmi silné, ale je to ještě navíc příležitost posílit spolupráci v rámci jiných nástrojů, například e, v rámci e, dohody o nelegálním těžbě dřeva a rybolovu. Jsou to nové, nová, nové ekonomické ekonomiky, mezi které, eh, které následují po takových ekonomikách, jako je Japonsko, Singapur a Jižní Korea. Umožní také preferenční eh, přístup eh, k těm 90 milionům spotřebitelům, odstraní netarifní překážky pro vývozce, které se týkají například aut a alkoholických nápojů, zlepší hygienické podmínky a umožní také odstranění překážek pro vstup na ten tento trh, například v oblasti veřejných zakázek. A budou se také chránit, eh, budou také chráněny geografická označení původu jako Parmigiano, Reggiano, Champagne a další. Rozšíří se spolupráce v oblasti eh, financí, eh, služeb a služeb v oblasti životního prostředí. Stejně jako dohody se Singapurem a Kanadou, i tato odpahuje, obsahuje systém ochrany investičních sporů eh, soudními eh, tribunály. Eh, jsem si vědom toho, že Evropský parlament klade velký důraz zejména na kapitolu udržitelnosti v oblasti obchodu.